Přichází pan předseda. Krásné dobré ráno, dámy a pánové, zahajuji zasedání. Dostáváme se k prvnímu bodu našeho programu, což je příprava na zasedání Evropské rady, prohlášení rady a komise. Nejprve uděluji slovo ve jménu rady pane, panu Kokula Kurkulasovi. Jarní zasedání Evropské rady je tradičně věnováno ekonomické a sociální politice. Nicméně, než se budeme věnovat,